Good morning. Good morning. Not too many of us, but maybe it's about time that we get started, although there might be so many. Ano, není nás tady sice most, moc, možná jsou na cestě ostatní nebo v dopravní zácpě, prostě něco podobného. Takže, ale to by nám nemělo zabránit v tom, abychom začali s bodem, který máme naplánovaný na půl hodinu. Bod číslo 7. Dohoda mezi EU a Švýcarském. Některá ustanovení, která se týkají přeshraniční spolupráce, boj proti terorismu, přeshraniční kriminalitě a a e, jde i o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti. Máme na stole zprávu. E, zpravodajkou je Roberta Mecola, která zde není. Tý se to nepodařilo dostat se sem včas, ale na tento bod ji nahradí kolega, kolegyně paní Dupont. A poté Samozřejmě si vyslechneme stínové zpravodaje. A od číslo 7 bude eh, diskutován společně s bodem 8, kde je zpravodajkou opět paní Roberta Mecola, kde jde o v podstatě obdobnou dohodu mezi EU a Lichtenštejnským knížectvím. Máme zde stejnou zpravodajku, stejné stínové zpravodaje, takže vyslechneme si nejprve paní Dupont a poté stínové zpravodaje a poté ohlásíme termín pro pozměňovací návrhy. Takže paní Dupont, prosím. Děkuji, pane předsedo, dobré dopoledne. Já nejsem Roberta Mecola, ale pokusím si ji maximálně nahradit. Ona je zpravodajkou eh, k této dohodě, kdy Evropský parlament byl požádán, aby vyjádřil souhlas eh, s těmito dvěmi dohodami. Jedna je se Švýcarskou konfederací a druhá s Lichtenštejnským knížectvím a jde o, o některá ustanovení eh, nařízení o boje pro, boji proti uh, Eh, terorismu, přeshraniční kriminalitě a forenzních službách. Evropský parlament vždycky eh, eh, se staral o bezpečnost Evropské unie a jeden z cílů je, jak toho dosáh, jeden z prostředků, jak dosáhnout tohoto cíle, jsou podobné dohody, to znamená mít společná ustanovení hm, proti hm, přeshraničním kriminalitě. Jde o to hm, posilovat přeshraniční spolupráci v boji proti mezinárodní kriminalitě a právě proto zde je tato podpora eh, dohody mezi EU a Švýcarskou konfederací a Lichtensteinským knížectvím, jde o reciproční přístup k eh, databázím jako DNA, jako jde k systémům identifikace a podobně. A takže toto budeme moci udělat, poněvadž tyto dvě země splnily předpoklady pro výměnu informací eh, s tím, že je zde doporučení tedy, abychom vydali souhlas s těmito, doho- s těmito dohodami. Děkuji, vyslechneme si stínové zpravodaje jako první SAD pan Moreno Sanchez. Děkuji, pane předsed, dobrý den. Eh, my jako sociální demokratové a socialisté v parlamentu, my zcela podporujeme tyto dvě zprávy, poněvadž se domníváme, že samozřejmě významná takováto policejní spolupráce. Eh, teroristé a zločinci eh, tedy nemohou jen tak beztrestně přejíždět z jednoho státu na druhou, na, do druhého a především to platí pro mé zemi, kde jsme zažívali eh, teroristy, jak z ety, tak ze stran, ze řad džihadistů, takže my hm, to podporujeme vždycky všechny prostředky, jak zlepšit spolupráci. Děkuji. Thank you very... Děkuji, děkuji pane předsedo. Já hovořím za kolegu Antonyho, který nemohl se dnes dostavit, nicméně postoj je eh, vyjádřit souhlas s oběma dohodami a mm, on eh, chce říci toto především. Boj proti terorismu a přeshraniční kriminalitě je eh, priorita evropských občanů podle průzkumu mínění. Vítáme zařadění primského rozhodnutí do těchto dohod. Primské rozhodnutí je, pro, je důležité pro prevenci prevenci a pro posílení justiční a policejní spolupráce mm, mezi Unii a ostatními státy, vzájemné uznávání výsledku laboratorní činnosti, to znamená akreditace poskytovatelů forenzních služeb, má e, důležitou roli v rychlém vyšetřování. Bezpečnost nelze zajišťovat izolovaně, mm, poněvadž, mezina, poněvadž zločin je mezinárodní a proto vítáme možnost, aby všechny členské státy, měli přístup k národním databázu, databázím Švýcarské konfederace a lichtrštěnského knížectví DNA, otisky prstů a e, e, registrace motorových vozidel, protože více než paně, e, a nyní v Evropské unii se vyšetřují tisíce různých organizovaných eh, zločineckých skupin a proto výměna informací je v tomto zásadní. I vítáme eh, úspěšné uzavření dohod eh, v roce 2018, kdy byly finalizovány tyto dohody se švýcarském a Lichtenštejnskem a děkujeme paní Mecole, že vzjenovala tak velkou pozornost této zprávě. Děkuji. Dobře, za zelené. Ne, omlouvám se. ID, pan Koffert. Tak for det, formand. Det var egentlig ikke øh, rapporten, jeg som sådan ville udtale mig om. Øh, jeg synes, det er temmelig absurd. Øh, děkuji, pane předsedo. Pro mě je vůbec absurdní konat tuto schůzi, když tady je tolik málo lidí. To je téměř provokace. Ehm, v podstatě přece normální je chodit do práce. A je to absurdní, že tady je 6, 8, možná snad 10 eh, eh, poslanců, a, mm, takže možná, že někteří eh, mají jiné činnosti naplánované, třeba jiné schůze, nebo jsou se svými volači, ale každopádně je to absurdní, když někdo vidí, jak tato místnost je prázdná. To je pro mě neakceptovatelné a k těmto dohodám nemám co říci. Well, actually, that... no, takže to nebyl žádný stínový, dobře. Já jenom jsem chtěl říci, no prostě tomu tak často je. Tak to je v Evropském parlamentu. To už jsem viděl tisíckrát tady takto. Mhm a všechny ty stížnosti o účasti, no to není e, v podstatě, e, nemůžete ale vinit ty, kteří jsou tady, kteří e, se angažují. To je naše odpovědnost vysvětlovat veřejnosti, že někdy poslanci a poslankyně jsou někde jinde, na jiné schůzi, mají jiné závazky a povinnosti. To není nikoho vina, že tu není, ale každopádně my jsme tady, aby chom pracovali. Takže prosím, stínový, vyjadřujte se nyní. I think, I think that'll do for the, for the, for the first point. Já myslím, že to je asi vše pro tento první bod, který byl sice naplánován až do 9.30, takže pokud se chce vyjádřit eh, náš hlavní eh, zpravodaj, chcete se něco, chcete něco doplnit? Ne? Hmm, komise někdy také chce občas něco říci, ale tady to také nevypadá. Ano, nechce. Takže jenom chci připomenout členům zde, že tyto speciální mm, zprávy e, v podstatě lze mm, k tomu lze podle pravidla 105 předkládat pouze pozměňovací návrhy, které e, mají za cíl zvrátit rozhodnutí zpravodaje. Jinými slovy, 14. listopadu, to je deadline, 6, 18 hodin a hlasovat se bude 2. prosince ve výboru. So, we've got... Takže druhý bod na programu ten je plánován na 9.30, to je Europol, kde nás čeká prezentace. Máme zvláštního hosta, zástupce ředitele operačního odboru. Ještě není ale půl desáté, takže navrhuji krátkou pauzu. 15 minut tak. A pak budeme pokračovat. Yes, a coffee break 10 minutes or 12. 10 minut, 12 možná. Děkuji. Děkuji za pochopení. Já vím, že to je nepříjemné, když je tady tak málo lidí, ale učíme se. was saying. Dear colleagues, let's resume. Takže, milí kolegové, nyní nastává další bod na našem dnešním programu, který se týká Europolu. Je to zpráva IOCTA, zpráva, která se zabývá hrozbami organizované trestné činnosti na internetu. Máme mezi námi pana Vela van Kemerta, kterého mezi námi vítáme v našem výboru LIPE. Je to zástupce ředitele operačního odboru z Europolu. 9.10. letošního roku Europol eh, přijal zprávu za rok 2019. Je to zpráva OKTA, která se zabývá internetovým organizovaným, organizovanou trestní činnosti, Čili většinou se týká o kyberkriminalitu a zároveň různé další hrozby. Pro mnoho z nás například právě Mm, se hovoří o konceptu, který se týká umělé inteligence, nových technologií a především se domníváme, že teda mm, odtud pochází největší hrozby. Ovšem opak je pravdou, většinou to pochází z těch stávajících hrozeb a různých slabých míst stávající technologie. Právě proto si námi vítáme pana Vela van Kimmerta, který je zástupcem ředitele pro operační činnosti z Europolu, trochu nám tuto zprávu přiblíží a poté budeme mít prostor pro diskuzi. Rád bych řekl ještě, že máme na tento bod celou hodinku, čili po jeho prezentaci budete mít možnost rovněž položit dotazy a nyní vám dávám slovo, pane Fan Gemerte. Děkuji, pane předsedající, jsem nesmírně poctěn, že opětovně mohu být mezi vámi pan Fernando Hůz, můj kolega, který vede operační činnosti v oblasti kyberkriminality národního centra v Bruselu je zde se mnou. Jsme zde jednak, abychom přednesli naši prezentaci a odpověděli na vaše otázky. V následujících asi 20 minutách vysvětlím, k čemu dospěla naše zpráva OKTA. Zároveň se můžete podívat na to, že je to jedna takových našich eh, vlajkových lodí, je to takové výroční strategické hodnocení internetových hrozeb, kyberprostoru, v podstatě orgánům činným v trestním řízení poskytuje informace ohledně kyberkriminality, ale zároveň zde máme vstupy z akademické sféry, z průmyslu, obchodní sféry a jiných subjektů. Pokrývá toho kyber Eh, hrozby, které jsme získali z různých průzkumů od našich spolupracovníků a zároveň jsou zde doporučení pro rozhodující orgány, například i pro Evropský parlament na různých úrovních strategických politik a technologií. Zároveň se zabývá tato zpráva nejenom hodnocením hrozeb samotných, ale zároveň objasňuje příležitosti úspěšné eh, příklady mm, zásahů orgánů činných v trestním řízení a zároveň se snažíme samozřejmě podívat i do budoucna, podívat se na to, co nás čeká. Když se podíváme na to, o kterých týmech se zde hovoří, nebo vůbec co hodnotíme, jaká slova vyhodnocujeme, tak to můžete vidět na tomto word cloudu jedno takové zásadní slovo možná, které by symbolizovalo rozvoj internetové kriminality, tak bych řekl, že je to opravdu taková brutalita toho, jakým způsobem kyberkriminalita zasahuje do toho jak využívá každodenní příležitosti dark web, 5G, GDPR, všechny tyto záležitosti byly součástí našeho hodnocení, výročního hodnocení. Další slide, prosím. K jakým změnám došlo Samozřejmě, že je to takové symbolické, především když srovnáme tu první stranu eh, staré ajokty nalevo s tou eh, pravou stranou, to znamená eh, s novou zprávou, tak v roce 2018 jsme se zabývali kriminálními živly, pachateli, jednotlivými aktéry a nyní v podstatě je to hm, kyberkriminalita a příležitosti, které jim kyberprostor těmto zločincům umožňuje. Nejdůležitější závěry zprávy IOKTY jsou následující, jsou to spíše zacílené útoky, profitabilnější, mají větší dopad škod na naši společnost. Dále jsou to kompromitované e-maily, nesmírně rychlý pokrok v této oblasti, snažit se vydírat přes internet soukromé společnosti, kompromitovat e, jejich například Um, výkonnost právě těmito kyberútoky. Dále jsou to sexuálně eh, abusivní materiály, které se neustále zvyšují, obrovské množství těchto materiálů, což představuje obrovskou výzvu pro orgány činné v trestním řízení. Je to čím dál tím komplikovanější, protože je zde mnoho explicitního materiálu, který vytváří i mladiství, bohužel, a zneužívají to poté kriminálně živl. Pozitivní věc v podstatě například Wall Street Market a jiné darknety byly například odhaleny, Dirk Dark Web, služba a tak dále. Toto jsou záležitosti, které destabilizovaly celý tento, celé toto prostředí, což znamená, že někteří aktéři buď zmizeli úplně, nebo si vytvořili takové samostatné weby, samostatné um, Mm, drobné trhy a samozřejmě využívají enkrypci šifrování pro komunikaci. Samozřejmě, že DDoS se, se zabývá, nebo teda eh, tyto prvky se stávají čím dál tím přítomnější eh, v, na, v kyberprostoru. A pokud jde o určit té křížové záležitosti, které jsou, které můžeme aplikovat pro různé oblasti, jsou to kryptoměny, enkrypce, anonymita online, kterou zneužívají, což samozřejmě stěžuje jakékoliv vyšetřování těchto trestných činů, přístup k relevantním datům u vyšetřování. Občas je téměř nemožné získat tyto informace právě kvůli té anonymitě a enkrypci. Další takovou křížovou záležitostí, která průřezovou je, jsou data. Data jako komodita, jako cíl kriminálníku nebo nástroj pro překonání um, různých překážek v této oblasti Jednak eh, mm, největší výzvou je teda ten přístup eh, k datům v rámci vyšetřování pro naše orgány, dále velká data a jejich řízení a využívání v rámci vyšetřování. To jsou obrovské výzvy, k tomu se ještě vrátím ve své prezentaci na dalším slajdu. Se můžeme podívat eh, na klíčové kategorie, které jsou zmíněny v naší zprávě. Když se na ně podíváte, tak vlastně mm, je to vydírání, jak už jsem říkal, eh, eh, DDoS útoky, kompromitování dát eh, útoky na infrastrukturu, dark web a tak dále. Pokud jde o platební podvody, defraudování, toto je obrovské riziko z našeho pohledu, mnoho skimmingu, podobných útoků na internetu, nebo zacílení bankomatových eh, přístrojů tímto způsobem. Dále je to business e-mail, který je eh, takovým klíčovým trendem kompromitování této záležitosti a zneužívání umělé inteligence kriminálními kruhy. Snaží se například reprodukovat hlasy výkonných ředitelů a tak dále. Dále je to sociální inženýring, eh, pokud jde o ten průřezový faktor, hmm, to znamená, že lidský nebo člověk je takovým nejslabším pojítkem tohoto řetězce. Ještě pořád ty útoky tam probíhají obrovským způsobem. Dále je to samozřejmě často mm, krát eh, útok na účty, bankovní účty, eh, kryptoměny, které často rovněž jsou zneužívány tímto způsobem. Je to taková nová forma našich finančních služeb a mm, kyberprostor v tomto ohledu opravdu vzkvétá. Dále to eh, sexuální zneužívání nezletilých dětí. Tento materiál je klíčovým, klíčovou hrozbou onlineové zneužívání dětí tímto způsobem. A bohužel, jak už jsem řekl, explicitní eh, materiál, který vytváří samotné děti, dospívající. Toto je obrovská výzva, pokud jde o zásahy proti sexuálnímu zneužívání. Dále je to vydírání, nucení k sexuálním službám, toto je obrovská hrozba. No v tomto ohledu bych změnil i například zneužívání dětí streamingem, to je komerční sexuální zneužívání, které, proti kterému rovněž musíme bojovat. No a poté je to dark web, o kterém jsem se zmínil, který umožňuje obchodování s kriminálními produkty, službami. Vidíme, že zde roste takový fragmentovaný trh, čili už to nejsou takové ty obrovské webové stránky, které pokrývají všechny služby, ale takové dedikované oblasti, takové menší shopy. Je to takový nesmírně volatilní eh, prostor, který se neustále mění a my zde vidíme nárůst eh, právě takových eh, platform, které využívají služby v rámci dark webu na různých eh, drobných stránkách. Co dělá Europol, pokud jde o podporu v této oblasti, podpora členských států? O tom bych se rád zmínil, protože naše zpráva pokrývá nejenom rizika, ale i úspěšné oblasti, výsledky. Vytvořili jsme tak takový specifický konkrétní tým, který podporuje členské státy a vyšetřování v oblasti dark webu. Na levé straně můžete vidět některé z těchto webových stránek, poté, co došlo k odhalení některých těchto trhů dark webu ve spolupráci s členskými státy. Na uh, uprostřed Power Off, to je příklad spolupráce s orgány činnými v trestním uh, řízení s Europolem při odstraňování těchto organizace Webstress, která používala, eh, hlavně využívala DDoS útoky, bylo tam více než 150 tisíc klientů této služby kteří platili měsíční poplatky za 15 euro, jste mohli v podstatě si objednat svůj vlastní DDoS útok. My jsme úspěšně odhalili tuto webovou stránku, odstranili ji a vedlo to k následnému vyšetřování, nejenom pokud jde o no, poskytovatele, ale i uživatele těchto služeb. A ten třetí příklad, o kterém bych se rád zmínil, se týká sexuálního zneužívání. Šlo o šetření z roku 2019 v členských státech na základě NEDMECu a jejich informací, které nám američané předali spolupráce nebo informace, které jsme měli v Europolu k dispozici, zpravodajské informace vedly k identifikování osob, které pracovaly v rámci jedné jurisdikce, ale žili pod jinou jurisdikcí a koordinovaným způsobem postupovaly v této oblasti naše orgány, došlo k prohlídce domácí a zjistili jsme, že tam člověk využíval desítky různých eh, profilů na různých platformách a snažil se získat oběti pro sexuální zneužívání, různé messagingy, účty v této oblasti, které byly zneužívány a několik dospělých například zneužívalo jedno konkrétní dítě. Nakonec došlo k identifikování i většiny osob, ovšem šetření v této oblasti a vyšetřování probíhá nadále. Abychom se poučili, tak se snaž, z těchto vyšetřování tak například vytváříme speciální týmy, které neustále sledují kyberprostor, rotují v jednotlivých členských státech a poté identif- se snaží identifikovat zneužívání v této oblasti, trhy, které se tam tvoří. Snažíme se nějakým způsobem poučit z toho a vzájemně se poučit, získat informace, vyměňovat si zkušenosti, tak abychom opravdu kvalitně a společně vysílali proti Darknetu eh, bojovali. Klíčová doporučení naší zprávy vidíte eh, jejich seznam, možná jenom velice stručně bych se o tom zmínil. Potřebujeme mezinárodně koordinovaný přístup, eh, abychom bojovali proti nezákonným aktivitám darknetu, zároveň boj proti, zároveň samozřejmě musíme sladit naše operativní aktivity. A samozřejmě, že kriminalita v podstatě vlast, mm, je určitou službou, čili my musíme samozřejmě se zaměřit eh, hlavně na dodavatele těchto služeb. Tam je to mnohem úspěšnější tento boj, než eh, mm, boj proti uživatelům. Dále je to multidisciplinární koordinovaný přístup, který zahrnuje všechny subjekty, tak abychom zajistili bezpečnost eh, onlineového prostoru, vzdělávací kampaně,

zvyšování povědomí, to musí být součástí našich politik. Zároveň samozřejmě musíme zvýšit eh, kyberodolnost, vzdělávání v této oblasti. Europol je opravdu příkladem v této oblasti, pokud jde například o vydírání, zneužívání účtu. A dále je důležitá spolupráce s akademickou oblastí, jednotlivými jinými subjekty, industriálním a obchodním prostředím, protože to jsou prostředí, které mají k dispozici klíčové informace, jež naše orgány potřebují potřebují při vyšetřování. Tímto způsobem spolupráce právě s odvětvími, s akademickou sférou, tím se snažíme i určitý inovační přístup, nové způsoby spolupráce a flexibilnější boj proti kyberkriminalitě. Několik takových příkladů bych vám uvedla na následujícím slajdu. My se snažíme o nové způsoby, jak bojovat proti kriminálním business modelům. Toto je zúraznění jedné z aktivit, které jsme se věnovali posledních mm, třech letech. Je to stránka, mm, která se jmenuje No More Ransom, protože to vydírání a výkupné, to bylo skutečně eh, eh, aktivita na obrovském zestupu a my se snažíme skutečně bojovat proti tomu, aby došlo k tomuto typu vydírání online způsobem. Máme tam eh, dva soukromé partnery a jedno z, jednoho z oblasti orgánů činných trestních řízení, které připravili právě takové dešifrování manevrovací nástroje, které umožnily boj proti tomuto nešvaru a umožnili jsme to, eh, tento nástroj bezplatně pro naše občany v Evropě a i za našimi hranicemi. Mám tam čtyři partnery, kteří zahájili tuto spolupráci, ovšem 150 eh, partnerů máme v současné době v této síti, eh, kteří jsou aktivní z různých oblastí, podporují tuto stránku a tyto nástroje pro dešifrování poskytují bezplatným způsobem a tímto způsobem reagujeme na business modely kriminálních živolů. Některé výsledky zde můžete vidět. Eh, které jsou výsledkem eh, toho, jak jsme, eh, jaký, jsme dosáhli globální webové stránky, celosvětoví globální partneři, 36 jazyků světa, které již máme tuto stránku k dispozici, využívá se to na celém světě a zde vidíte i počty obětí, kterým jsme pomohli tímto způsobem a to jsou skutečně taková velice obezřetná čísla, No, je tam asi odhad více než 200 tisíc lidí. A pokud jde eh, o ty částky, je to více než 100 milionů, o které jsme připravili tyto kriminální kruhy, více než 180 eh, nebo 188 zemí eh, světa má přístup k těmto webovým stránkám. To znamená, že tímto narušujeme business aktivity právě těch kriminálních kruhů no a my to poskytujeme tyto informace a, de, a dešifrovací nástroje bezplatně. Samozřejmě, že jakmile byste byli oběti takové vydírání, mohlo by to být dopad na vaše budoucí podnikání, takže takto skutečně pomáháme těmto subjektům. Snažíme se spolupracovat nejenom v oblasti kyberkriminality, ale i v jiných oblastech. Další příklad se týká sexuálního zneužívání, to je další slide. A to jsou stránky, které jsme vytvořili před dvěma lety, aby pomohly orgánům um, vyšetřovat Eh, pokud se dostanou do slepé uličky v případě sexuálního zneužívání a dávat jim nové informace. My mm, používáme mm, snímky jaksi pozadí toho eh, sexuálního eh, zneužívání, tedy scén, fotky ze scén zločinu a snaží, chceme pomoci identifikovat ty objekty. Takže místo toho, abychom byste hledali možnou scénu, možné místo zločinu v mnoha zemích, tak identifikací e, nějakého předmětu to můžeme omezit na třeba 20 zemí a pak e, to veřejnost identifikuje, nebo experti to identifikují. A Tímto bychom dali impuls vyšetřováním, která dospěla do slepé uličky, protože nejsou informace no, ani o obětech nebo útočníkovi nebo místě no, zločinu. Tady zveřejníme některé fotky, vy, vy tady uh, vidíte to v dalším sledu, ale zůstaneme tady, tady. Vrátíme to, prosím. Tady. Takže začneme 20 uh, eh, obrázky. Dostali jsme 4000 e-mailů a ty obrázky, které byly zveřejněny, eh, těch je, tam už máme 24 tisíc typů od veřejnosti, která nám pomůže identifikovat. Nikdy jsme si nemysleli, že vyřešíme Eh, případy, ale už se to podařilo. Máme, identifikovali jsme devět dětí a dva pachatele, kteří jsou stíháni. Tady vidíte, eh, co se zveřejňuje. Nalevo je hotelový pokoj, který byl um, také zveřejněn a do týdne jsme přesně věděli, kde to je. Vrátíme to jeden slide. Toto je eh, vana, kde došlo ke zneužití. My jsme to dali online v pátek večer a před šestou hodinou ve stejný den jsme dostali eh, obrázek, kde byl identifikován ten website. Takže t- možnosti crowdsourcingu nám umožňují identifikovat objekty, což vlastně vyvolá vyšetřování ve všech členských zemích dobrovolné a tím, že se dostanou k těm stránkám, tak eh, vidíme, jak crowdsourcing pomůže orgánům činným v trestním řízení. A tady vidíte mm, pozornost, jakou, jaké se to dostalo v různých publikacích v celé Evropě. Další slide. Jaké jsou budoucí trendy eh, nebo hrozby a vývoj? Takže ransomware stále na rozestupu, pak bude více eh, specializovaných eh, poskytovatelů zločinu jako služeb v příštích měsících a bude poskytovat služby zločincům. Pak je tady, eh, jak, je tady jaksi rostoucí trh. Pak očekáváme útoky na dodavatelský řetězec, protože společnosti outsourcují části svého biznesu a proto je tady větší riziko. Phishing eh, si zůstane primárním vektorem toku. Máme tady kybernetické prvky, specializované profesionální způsoby eh, přístupu k lidem, kteří se hrávají klíčovou roli, jako nejslabší článek řetězu. Nové platební eh, programy to, to eh, také budou využívat zločinci a budou terčem útoků. A tak technologie je na online sexuální zneužívání to také poroste. Pokud e, zmíníme tyto klíčové trendy, co je potřeba, Mm, z profesionálního hlediska, tak vím, že tady je návrh komise týkající se evidence a naší e, zkušenost je, že ve většině šetření 85% je, co elektronické důkazy e, součástí toho a je potřeba je získat. Proces vzájemné mm, právní pomoci je patrně zastaralý. Minimálně dlouho, dlouho trvá a čas je důležitý v vyšetřování kyberzločinu. Takže je třeba mít efektivní eh, půl eh, přímé spolupráce s těmi, kdo mají informace na dohled a právní omezení. Vím, že Libe o tomto jedná. Eh, první návrh byl zveřejněn. Především je třeba se dostat k původním internetovým adresám, které jsou na začátku toho zločinu. A na to jsou jasné podmínky. A já chci zdůraznit, že tyto informace jsou právě potřeba a neměly by být omezeny jenom na některé formy zločinu prach pro citlivá data, eh, aby mm, se to zvýšilo ze 3 na 5 let. Pak zločin jako výměnu obrázku sexuálního zneužívání. To by mělo být také součástí, protože v různých členských zemích není dostateč, nejsou dostatečně vysoké tresty. Jenom za výjimečných okolností by to bylo možné. Takže Náš apel je podívat se na to, mm, kolik let je tam potřeba. Justiční spolupráce jako princip, mělo by to zůstat, ale současně je potřeba, aby eh, orgány činné v, příz, eh, činné v trestním řízení měly ty správné nástroje, nebyly tam překážky, aby mohli spolupracovat s soukromým sektorem, by být zachování dat a také přístup k databázím jako OS. E, to jsou věci, které řešíme a rádi to s vámi projednáme a potřebujeme podporu i od vás. Děkuji, pane Van Gemert, za vaši prezentaci a teď je prostor k diskusi. E, prosím, zvedněte karty nebo ruce, kdo k tomu chcete něco říct. Začneme tedy paní Sipel jako první. Děkuji. Pane předsedo, já se zaměřím na několik otázek. My mluvíme o šifrování a problémy pro orgány v trestním řízení sledovat komunikaci zločinců. To byl vždy problém. Na druhou stranu, nesouhlasíte s tím, že když více eh, fyzických i právnických osob bude používat um, šifrování, tak to zabrání některým útokům, který, které vidíme. Když mluvíme o stále větším množstvím kybernetických útoků, do jaké míry um, vidíte, že stále máme problém, že infrastruktura, ale i podniky v jiných oblastech eh, nejsou v situaci, že by všichni vytvářeli bezpečné prostředí Eh, aby se chránili před útoky. Někteří skutečně jsou neopatrní. Co se týče zneužívání, sexuálního zneužívání dětí, vy mluvíte o vlastně vlastní produkci materiálu, která roste. Děti to dělají eh, z různých důvodů, také jste řekli, že to nemůže být jenom úkol pro policii, že potřebujeme zvyšování povědomí spolupráce se školami, vy to doporučujete. A moje otázka je, zda vidíte, že se něco děje v této oblasti v našich členských zemích. Ehm, to se týče tedy vzdělávání dětí, eh, aby se o tom mluvilo. Jedna z posledních věcí, o kterých jsem mluvil, o těch obrázcích a hledání těch předmětů a hodnotu toho, že tolik lidí vám jak si radí. Moje otázka je, není eh, také možné používat reverzní vyhledávání, zpětné vyhledávání v internetu, aby eh, se zjistilo, odkud ty obrázky původně jak si eh, pochází, paní Grekmont? Děkuji, pane předsedo za tuto zajímavou prezentaci. Já mám několik otázek. První se týká deepfake technologií. Vy jste o tom mluvil podle vašich zprávy. Ehm, vývoj těchto technologií je znepokojivý, protože tato technologie eh, se může používat pro využívání, pro produkci nového materiálu, zneužívání eh, dětí a také to stěžuje identifikaci těch dětí. Do jaké míry je to tedy možné nebo snadné? Vedle identifikace obětí, jaké jsou tedy hlavní výzvy při používání těchto technologií? Další věc se říká virtuální znásilnění. Jak vypadá diskuse o tom, co to, má, co to znamená? A může kybernetický zločin před, být znásilnění? Eh, zne, používání internetu teroristy. Mm, vy jste o tom mluvil, internet sociální média umožňují teroristické aktivity. Se týče prevence, vzdělání zaměřené na děti, boj financování terorismu je nezbytné. Děláme v tu této chvíli dost a co by se dalo udělat na různých úrovních. Pak jsou tady problémy s personální, například policií členských zemí na následný follow-up. Mm, jsou nějaké nástroje eh, pro boj proti teroristickému obsahu online a jsou na to lidské zdroje. A co může Europol udělat, aby pomohl členským zemím na této úrovni? A poslední otázka. Hmm. Řešení předem identifikovaných a budoucích výzev jako efektivní reakce, vytvoření centra pro eh, inovace, spojení nejrelevantnějších partnerů, uspůsobená potřeby eh, členským zemím a jejich orgánům. Můžete toto vysvětlit a jak se čeká, že se to stane? Dobře, pan Konar. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto zajímavou prezentaci a chci um, pogratulovat um, k té, té eh, homepage s těmi obrázky. Myslím, že je dobré využívat tedy eh, tu veřejnost. Jak zajistíte, aby o tom veřejnost věděla? Jak to tedy té eh, veřejnosti hm, předkládáte, aby to co nejvíc lidí vidělo? Další otázka. E-evidence, elektronické důkazy. Um, pokud vám správně rozumím, řekl jste, že potřebujete vědět, kdo je za nějakou IP adresou. Takže přístupová data. Bylo by možné pro vás, aby e-evidence se zaměřila na přístupová data, abyste identifikoval, kdo za ničím stojí. A co se týče citlivých otázek, základní práva, větší záruky IAO. Pomohlo by vám to? Bylo by to praktické? Protože my jako mm, parlament máme zájem o rychlá šetření, také máme pochybnosti o základních právech. Mohlo by to vám ve vaší praktické práci, pokud byste měl přístupová data, a u těch citlivějších dat možná se používaly jiné nástroje nebo i evidence s většími zárukami u jiných dat. Děkuji paní Dupont. Děkuji z mé strany za tu zprávu a za ten eh, přehled. Eh, moje otázka jde podobným směrem jako První eh, otázka kolege Kernera. Na Instagramu eh, jsou aktivní nejenom tedy mm, zneužívání dětí, ale i jiná kriminalita a snahy tady to řešit přes crowd. Je to dobrý eh, nástroj, který lze použít i v jiných oblastech? Jak se na to stavíte? Je tedy do budoucna, jak by se to dalo používat na to, abychom bránili zločinům? paní Keller. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci a myslím, že příspěvky kolegů svědčí o naší vděčnosti za vaši eh, obdivuhodnou práci, co se týče zneužívání, sexuální zneužívání dětí, to je tak zásadní téma ochrany dětí před sexuálním zneužíváním. Eh, mám dvě otázky. Můžete upřesnit, popsat, jak spolupracujete s národními orgány, institucemi? Eh, ten váš graf nebyl příliš čitelný. Poli- francouzská policie byla poměrně dole na seznamu partnerů. Jak tedy spolupracujete? Ehm, s, možná s specializovanými orgány na národní úrovni. Druhá otázka se stále více mluví o situaci migrantů. Eh, Jejichž rodiny jsou vykořišťovány, aby mohly eh, platit mm, více v zemích, s kterými přišli, v zemích svého původu, především co se týče eh, migrace v Africe, když se chtějí dostat do Evropy, ale v té fázi, kde jsou závislí na Eh, na těch mm, pašerácích. Rozumíte tomu, nebo mám mluvit anglicky? Může nám tedy říci, jak zabránit eh, nárůstu vlivu pašeráků a jejich kapacity, tedy eh, mm, už zneužívat rodiny migrantů, kteří chtějí tedy cestovat nebo migrovat. Madison. Madison, děkuji. esiteks, kuna ma olen äh, uurinud ja natukene kokku puutunud äh, statistika, mis puudutab. Takže mám mm, otázku, která navazuje na ty předřečníky. Já také jsem se díval na statistiky eh, eh, trestná činnost páchaná na zletilých. Eh, já jsem se Slonska, já se ptám, která země spolupracuje nejlépe, když jde o ty platformy webové, které se využívají pro trestnou činnost eh, páchanou na dětech. Spolupráce s Europolem pomáhá řešit tuto trestnou činnost. Máte nějaké analýzy či data o tom, kolik pachatelů bylo chyceno a kolik z nich eh, potom eh, byli recidivisté a kolik z nich jsou prvopachatelé. Je zde to i propojeno s těmi trestně právními sankcemi, protože ty sankce, ty tresty se liší mezi členskými státy. Když hovoříme o podobné trestné činnosti, Máme hodně případů, kdy lidi jsou ovlivňováni a máme země, kde třeba ty sankce jsou příliš mírné, takže mm, není, v podstatě nemají žádné zábrany. Potom migranti. Před pár lety vím, že v Německu byl velký počet případů, kdy ženy byly zneužívány migranty? Jsou zde nějaké takové případy, kdy i eh, migranti zneužívají děti? Děkuji, pane předsedo. Vy jste řekl, že eh, je třeba zlepšit mezinárodní spolupráci. Já bych rád, kdybyste nám dal několik příkladů. Kde si myslíte, že by se mohly věci rychle změnit. Včera se kon, jsme slyšeli první společné prohlášení o elektronických důkazech. Na základě toho, co bylo řečeno, tak si myslím, že je zde riziko, že to nějak bude dostracena a že to nakonec nebude efektivní. A takže se proto ptám, co si myslíte, že třeba udělat eh, pro základní práva a pro zrychlení řízení, čemu je třeba věnovat pozornost, aby toto nařízení, ten předpis splnil své účely paní Alsány. Pane předsedo, opravdu jste to vyslovil výborně. Budu hovořit švédsky. Děkuji za tuto Aha, budu hovořit švédsky, jsem řekla dobře. Tak. Eh, já hade två frågor egentligen. Och den... Ano, já mám dvě otázky. První. Jak hodnotíte situaci ve skandinávských zemích? Se hodně mluví o evropském FBI. Co si o tom myslíte? mít evropské FBI by vyřešilo, osvětlilo více případů, objasnilo je, nebo je, eh, stačí tedy mm, cesta spolupráce jenom. A co podle vás brání úspěchu eh, mezinárodní policejní spolupráce. V čem jsou překážky pro mezinárodní policejní spolupráci? Třeba nedostatečná vůle členských států sdílet informace? Je to tedy v rukách příslušných orgánů? Děkuji, pan Kofot. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji panu řediteli a já mám otázku na ten eh, režim, který má Dánsko v Europolu. Jak víte, máme takový zvláštní režim. A ptám se, zdali by z Europolu byste mohl okomentovat to, jak Dánsko se zapojuje do této spolupráce. Já jsem doufal, že nám řeknete, že mezi dánskou policií a Europolem je vynikající spolupráce. Děkuji, děkuji všem. Všichni měli možnost se vyjádřit, pokud někdo jiný se nechce vyjádřit či doplnit, tak opět dáme zde slovo našemu řečníkovi, panu Van G. Mertovi. máte čas až do 10.30, takže máte celých 15 minut. Děkuji, pane předsedo, já se pokusím a i nechám případně některé odpovědi na kolegu Fernanda. Takže šifrování jako systém, no i my jako naše agentura, tak my máme výhody z šifrování to eh, vytváří větší bezpečnost. Na druhé straně to i zneužívají zločinci, takže by orgány měly mít možnost eh, do, mít takový dohled nad šifrováním, aby ho zločinci nemohli zneužívat. Takže musíme mít systémy, abychom měli legální možnost Eh, tedy odstranit šifrování a zájmu ochrany obětí. Mm. Eh, osvěta o sexuálním zneužívání. Ano, také i podporujeme členské státy, eh, podporujeme jejich kampaně a to jsou kampaně, které běží v celé EU, například minulý Justice Week, tak tam v Bulharsku vytvořili kampaň, která byla velice úžas, eh, úspěšná. Snažíme se nejenom spolupracovat při vyšetřování, ale i při osvětových kampaních. A no, crowdsourcing to je způsob, cloud sourcing, to je způsob, jak získávat informace. Samozřejmě ty informace musí zůstat eh, eh, pod naší kontrolou, ale to je důležité, tedy když můžeme vyslat eh, ty poptávky po informacích do, a veřejnost reaguje, mm, třeba když potřebujeme identifikovat některé obrázky, takže díky veřejnosti se nám to daří. Otázka teroristických skupin. V Europolu máme jednotku, speciální jednotku, která sleduje ten nelegální obsah a případně tedy se obrátí na ty poskytovatele služeb, aby stáhli obsah. Ehm, je to více než 100 000 webovských stránek, twitterových účtů a podobně. Hm které jde, a e, pokud tedy je nahlásíme jako problematické, tak 90% z toho je staženo, protože nejsou v souladu s našimi podmínkami. A zneužívání těchto platform pro radikalizaci. Problém je, že často to není otevřený internet, jsou to e, dedikované způsoby cesty komunikace, ke kterým nemáme přístup ale snažíme se identifikovat nové metody, jak využívat sociální média. A my se snažíme více lépe tedy poznávat sociální média a identifikovat případné útočníky na sociálních sítích a tak obstarávat více o nich informací pro účely vyšetřování. Pan Kernel se ptal na osvětu. Ano, my máme speciální kampaně. Nedávno veřejnost viděla kampaň o mm, eh, Crime is no gender, o trestné činnosti a genderu. Snažíme se i eh, obecně provádět osvětové akce a i 8 tisíc eh, návštěv máme denně na našem webu, když je kampaň, tak až 200 tisíc, takže je to úspěšné, dokonce i díky takové kampani 5 eh, hledaných osob bylo začeno a to díky pomoci veřejnosti. Čas od času děláme takovou osvětu a nabízíme služby. Elektronické důkazy a přístup k nim ano. Metadata a e, to je důležitá součást vyšetřování. takovéto informace musí být dostupné pro účely vyšetřování a především u těch závažných kaus. Tam jde o to mít reálná data, vyměňovat si je samozřejmě je zde určitá prahová hranice. Bohužel riziko je, že je to příliš vysoké, vysoká, vysoký limit, vysoká laťka, takže potom nám uniká celá řada informací. Přece nakonec veškeré důkazy jsou pod kontrolou soudu. Takže přístup k datům. Jak? no, platforma, kterou používáme, stále je možné ji používat i pro jiné instance. No, my, Europol, my jsme víceméně taková platformová organizace a tady jde o to, abychom mm, z té evropské úrovně dělali kampaně a abychom měli i z evropské úrovně přehled. A e, zde je třeba mít možnost propojit někoho, kdo eh, má službu, kterou prodává, jako třeba Uber, a někoho, kdo eh, ji chce kupovat, tu službu, tak to funguje, takže podobně by to mělo fungovat i u nás s naší platformou. My spolupracujeme s členskými státy, ale i se třetími stranami, se kterými máme smlouvy o spolupráci i mm, předkládáme pravidelné zprávy o spolupráci v našem nařízení je zakotvená výroční zpráva, kterou předkládáme i zde parlamentu, kde popisujeme spolupráci, eh, kterou Europol má s různými státy, orgány. Zneužívání migrantů. To mm, je spojeno s pohybem migrantů v Evropě zde je hodně zapojen organizovaný zločin a to velmi, velice brutálně. Nedávno jsme viděli na sexu těch 40 mrtvých. A v této oblasti zintenzivňujeme činnost a spolupracujeme s členskými státy, abychom pochopili jejich modus operandi. Je zde ale pravda pořád velké riziko zneužívání migrantů. A otázka zdali potřebujeme, ne. Jak zlepšit mezinárodní spolupráci? Ano, náš systém eh, soudnictví jak si je vymezen podle hranic, eh, kdežto kybernetická trestná činnost, no, ta nezná hranic takže justiční spolupráce je pouze částečnou odpovědí mm, informace, které jsou relevantní pro eh, počítačovou eh, mm, kriminalitu, tak často to není v rukách orgánů, státních orgánů, ale v rukách soukromých subjektů, takže mm, tady jde o to mít o tomto přehled. Elektronické důkazy jsou zásadní a je někdy třeba když jsme vytvořili e, evropský zatykač, tak i e, proto je elektronické, jsou elektronické důkazy důležité, aby mohl ten zatykač fungovat. Pod e, evropské FBI osobně a profosně vlastně bych odpověděl. E, to není na nás, na Europolu, abychom to vyřešili, ale evropské FBI by znamenalo mít federální systém a ten my nemáme. Já osobně si myslím, že nepotřebujeme FBI, evropské FBI, ale potřebujeme e, evropskou policejní činnost. Je třeba, abychom identifikovali nedostatky a my, abychom eh, nabídli řešení, tedy jak eh, hm, zajistit evropskou policejní činnost. A to znamená zvyšovat know-how eh, expertů v členských státech, jako byl třeba ten Cyber Patrol Week, který jsme zorganizovali, kdy přijímáme experty na určité období u nás, v našich, na půdě Europolu. A Spolu s nimi tedy se snažíme identifikovat zločince a zároveň je školit. Prevence. Nástroje. Jaké potřebujeme? Jak ty organizační? A, ale pokud budeme pořád mít ten tradiční právní řád, tak asi nebudeme být schopni nalézt efektivní odpověď. Eh, spolupráce s Dánskem. Ano, Dánsko má zvláštní režim, nemá přímý přístup k některým databázím, musí jít před, přes Europol, což by se mohlo jevit jako komplikace, ale podle mé zkušenosti jsme schopni Dánsku pomáhat stejně jako uh, ostatním orgánům činným v trestním řízení, kromě toho, že nemají přímý přístup k informačním systémům. To je právní překážka. Já možná dám ještě slovo Fernandovi, aby zareagoval na další, pokud se něco doplnit. Máme ještě čtyři minuty. Eh, Takže velice stručně otázka ohledně kyberútoku abych... Ano, my eh, každý den vidíme, že instituce jsou předmětem útoku eh, ze strany počítačových zločinců a takže my eh, samozřejmě všechny orgány, všechny firmy se snaží zavést prostředky a chránit své systémy a takže ale mm, to nestačí, je třeba především dělat osvětu u lidí, e, i v podnicích například zaměstnanci mm, <laughs> používají tedy e, e, technologie, ale často nejsou vzděláni v tom, jak ty systémy používat. Tam je ten problém sociálního engineeringu. Ano, musíme mít lepší prevenci, mít možnost identifikovat počítačové útoky a poté mít nástroje vyšetřování. O, e, otázka na sexuální zneužívání a čísla. Jak funguje spolupráce se zeměmi? E, my máme s 20 členskými státy vynikající spolupráci. E, sexuální zneužívání je naší prioritou. Je těžké mít tedy statistiky o tom, Eh, kolik těch eh, vyšetřování eh, skončilo úspěšně, ale my bojujeme proti zneužívání dětí za hm, téměř 20 let a došlo k velkému nárůstu této činnosti. Je to i kvůli novým technologiím, které pachatele zneužívají. Jenom pár, pár příkladů ze statistik. V Europolu my, hm, my hm, dostáváme tedy i informace třeba ze Spojených států a od nich dos- máme tedy eh, máme různé tedy americké firmy, Microsoft a další, kteří Google a kteří mají ty platformy a my v podstatě eh, tyto informace, které od nich dostáváme, předáváme, distribuujeme Eh, členským státům. Tento rok 300 tisíc 300 eh, tisíc eh, zpráv jsme dostali tohoto typu o potenciálním zneužívání, respektive potenciálních obětech, takže my je předáváme dál, tyto informace. A mm, většina z nich skončí tedy ve vyšetřovacích spisech na příslušných národních orgánů do tohoto se musí ale více investovat. A také i ochrana dětí. To není věc pouze orgánů činných trestní řízení, ale další jsou zde aktéři ve společnosti. Možná jako Evropské centrum na ochranu dítěte by mohlo propojit všechny ty subjekty, eh, které mají na starosti ochranu dítěte to nemus- a nemuselo by to být nutně pod záštitou Europolu, ale potřebujeme takovou zastřešující organizaci. Otázka eh, eh, těch deepfake technology, technology, to znamená v oblasti zneužívání dětí. Co musíme? My musíme mít nástroje a vzdělávání, školení lidí. My máme eh, identifikační, identification task force, eh, to je pracovní skupina, která se specializuje na identifikaci eh, obětí, to znamená analyzuje ty různé záznamy, videa, mm, mm, která jsou šířena na sítích a snažíme se, a ta skupina se snaží eh, identifikovat tedy eh, různé znaky z těch hm, obrázků a zjišťovat tedy, kde k tomu mohlo dojít, zali ve Španělsku, ve Francii a podobně. A to je velice úspěšný model, který máme. Máme již hodně zkušeností, protože máme nejlepší specialisty i dobr, nejlepší nástroje, které existují. A musím říci, že my jsme máme k dispozici milionů spisů, které nikdo nebyl schopen zatím identifikovat. To znamená, že eh, máme spoustu nástrojů a eh, zde eh, je třeba, aby Europol dostával informace od ostatních sektorů a mm, měl možnost zpracovávat tyto informace. A je třeba, aby Europol měl více možností, aby mohl potom zpracovat tyto informace a poskytovat eh, své výstupy dalším orgánům. Děkuji. Rádi bychom poděkovali oběma našim hostům, panu Fanga Mertovi a Fernando Ruisovi za jejich prezentace Europolu této zprávy a za všechny informace, odpovědi. No a tím se dostáváme k poslednímu bodu, který je připraven na 10.30, takže se loučíme s našimi hosty, určitě se ještě uvidíme. Dále jsme byli požádáni o předložení této zprávy v papírové formě o všech těchto hrozbách pro naše eh, členy a tato žádost byla akceptována. Máme to samozřejmě na webových stránkách, můžete si to vytisknout a ta prezentace, kterou jsem poskytla, tak to samozřejmě vám můžeme poslat. Děkujeme, říká pan předsedající. Let's move. No a můžeme pokračovat. Dostáváme se k bodu číslo 10 na pořadu jednání. A tím je zřízení asilového a migračního fondu. Spravodajkou je paní Mariam Dali, která už je mezi námi. Vítáme ji a vyslechneme si prezentaci ohledně pokroku, ke kterému došlo v rámci jednání s radou k tomuto tématu. Takže paní Dali, prosím, dávám vás slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nařízení, které vytvořilo tento fond, je předmětem trialogu a v několika následujících minutách se pokusím o poskytnutí přehledu stávajících schůzek, priority, o kterých jsme hovořili v rámci trialogu, prioritách Evropského parlamentu, pod podpořili jsme je naším výborem i plenárkou, plenárním shromážděním Solidarita, specifické cíle, financování z této oblasti, partnerství, pokud jde o místní, lokální, regionální orgány, zdroje pro přesídlování, komunikace, delegované aktiv přenesené pravomoci. Toto všechno byly priority pro Evropský parlament v rámci druhého trialogu jsme se snažili pokročit v těchto otázkách, především pokud jde o tým solidarity, cíle fondu, pa, princip partnerství a zároveň pomoc v nouzové, nouzových situacích. Tým solidarity je pro nás nejdůležitějším aspektem. Je to tým, k, u kterého jsme dosáhli konsenzu celého parlamentu. Instituce se shodují na tom, že solidarita je cílem tohoto fondu takže parlament bude trvat na tom, aby to bylo zahrnuto mezi specifické cíle. Pokud by solidarita nebyla součástí tohoto fondu, to by byl krok eh, zpět ve srovnání se stávající situace a otázka solidarity bude i předmětem dalšího trialogu. Pokud je o cíle fondu, bráníme pozici parlamentu, pokud je o pět hlavních cílů, včetně uh, týmu Solidarity a dále je to legální migrace, integrace, rada nechce, aby solidarita byla specifickým cílem a legální integrace a migrace chtějí zmínit jako jeden bod. My zároveň chceme určité objasnění um, ohledně finančních prostředků, které pokrývají obě tyto dvě oblasti a naším cílem musí být eh, zjištění toho, eh, co chce tento fond, čeho chce dosáhnout. Pokud jde o partnerství, předkládáme nový návrh, aby tam nedošlo s, s tím, že článek 6 EPR je duplikován. Očekává na jednání v tomto ohledu by měla znamenat to, že se tento fond opravdu využívá pouze pro, eh, pro specifické cíle a hlavní priority. My chceme, aby tento fond eh, přispěl k dosažení všech navržených cílů. Máme zde minimální procento jednotlivých výdajů pro dosažení jednotlivých eh, cílů. Rada si to nepřeje, protože tvrdí, že to nebude dostatečně flexibilní. My ale si myslíme, že je to nejlepší nástroj, který zajistí to, aby členské státy opravdu věnovaly veškeré prostředky pro dosažení cílu tohoto fondu. Pět hlavních elementů asistence v nouzi jsme identifikovali. Tam došlo k určitému pokroku i když ještě musíme hovořit o možnostech poskytnutí těchto prostředků centralizovanými agenturami, které mají dostatečné, dostatečný rozpočet k dispozici. Ve všech jednáních Jakožto zpravodajka se snažím dodržovat mandát udělený Evropským parlamentem, to je základ jednání z naší strany, snažíme se bránit pozici parlamentu v rámci trialogu. Tato pozice je známá, veřejná a naším zájmem je zajistit maximálně možný pokrok v rámci finského předsednictví a zároveň jsme si vědomi toho, že to nemůžeme projednávat izolovaně od diskuzí v oblasti MMF. U některých oblastí je pokrok pomalý, protože ráda bohužel zatím nemá mandát technický. Trialog rovněž probíhá a my se těšíme na další trialog, který nás čeká v následujících týdnech. Děkujeme paní Dali za sum, takové shrnutí pokroku v jednání v této oblasti s radou ale vyslechneme si samozřejmě i zpravodé Stínové, mají-li zájem vystoupit. Nejprve je to pan Lenár za EPP. Ne, no, já si myslím, že jednání probíhají, čili nějaké rozsáhlé příspěvky stínových nejsou potřebné. My máme určité jiné pohledy, ohledně obsahový záležitosti, ale zpravodajka to obsala velice dobře. My prostě musíme pokračovat v takové snad dobré atmosféře, v trialogu a výsledky snad budou kvalitní. Pan Huk z Arinio možná by chtěl vystoupit, nebo pan Markart za Zeleném. Nemusíte samozřejmě vystoupit, ale máte-li <coughs> chuť vystoupit, máte právo vystoupit. Pokud už jste mi dal slovo, tak já samozřejmě se toho rád zhostím. Rád bych zdůraznil to, co řekla paní zpravodajka. Myslím si, že spolupracujeme velice úzce a kvalitně v těchto jednáních, která nejsou jednoduchá. Hlavním cílem tohoto fondu není financování třetích stran, ale podpora členských států, aby byly lépe připraveny a zároveň, aby to fungovalo jako nástroj solidarity, když jde o životy eh, uprchlíků, takže to si myslím, že popsalo ty nejdůležitější oblasti. Pan Kofod nechce vystoupit, paní Kempa. To, pane Huku, chcete-li nějakým způsobem k tomu vystoupit? No a vidíte, přišel jsem úplně, úplně přesně na čas, to, to se mi děje pořád. Rád bych poděkoval paní zpravodajce, paní Dale, která minulý týden v trialogu zastupovala skutečně nás všechny za Evropský parlament velice kvalitně, velice dobře a komunikovala s radou i komisí eh, naši pozici, na které jsme se všichni dohodli. Je zásadní, aby tento asilový eh, a migrační fond podporoval integraci, protože pro Renew Eh, politickou frakci je ta část integrace zásadní. Lidé, kteří k nám přináší jako uprchlíci, musí být integrováni, musí být propojeni, nemůžou to být nějaký cizinci, kteří žijou mezi námi, ale musí žít v našich komunitách, jejich děti chodí do našich škol, um, dospělí se učit jazyk, pokud je to potřeba, pracovat, tak aby jsme byli jednou společností. A proto se domníváme za naše skupinu, že solidarita na základě článku 8 smlouvy je zdůrazněna a je to základní hodnota v tomto ohledu, čili my se rovněž těšíme na třetí trialog, který nás v brzké době čeká. Děkujeme, pane Huku. Paní Kempa, nevidím ji. Pan Urban Crespo za QSD není. Chce ještě někdo vystoupit? Není-li tomu tak, tak se vracíme k paní zpravodajce. Chcete-li k tomu ještě něco? Není tomu tak? Dobře, no tak eh, v 11 budeme hlasovat. Ale jak to bude vypadat? Čili nejprve ještě, nebo ne, pokud jde o lhuty, takže my ještě čekáme na další vyjednávání, takže ne, přečtu ty lhuty, ale měli jsme zde ještě bod číslo 11, který jsme odložili. V 10.30 jsme měli pokračovat s tímto bodem. Ovšem přesunuli jsme ho na 17.30, je to zpráva paní Tani Fajon ohledně zřízení nástroje pro finanční podporu zprávy hranic. Co to znamená? že elektronické hlasování proběhne v 11. Takže já vám navrhuji. Takže v 11 navrhuji krátkou přestávku tedy, protože když budeme hlasovat nyní, tak někteří kolegové si mohou stěžovat, nebo souhlasíte s tím hlasováním nyní? Nebo v jedenáct, Nebo co je teda? Co, s čím souhlasíte? Co je v pořádku? Ne? Takže v jedenáct navrhuji tedy krátkou přestávku a budeme hlasovat v jedenáct přesně. Opravdu přesně v jedenáct, aby kolegové, kteří počítají s elektronickým hlasováním, byli přítomni včas. Děkuji vám všem zatím. baví. Dear colleagues, be welcome. Be welcome. Vítejte tady. Um, my tedy končíme tu přestávku a vítáme um, ti, kteří se sem vrátili na elektronické hlasování. Bude to rychlé a bude to konec dnešního dopolední schůze do 14.30, kdy začneme znovu pracovat. Společně s DV a FAM, to se nemýlím, začneme 14.30. Takže máme před sebou krátké, jednoduché hlasování. Máme tady návrh doporučení Ehm, Vysněvské zpravodajky, za to jí děkujeme tedy. A jde o uh, zavření protokolu mezi Evropskou unii, Švýcarskou federací a Lichtenštejnskem eh, týkající se žádosti a zelo a přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva. Nejprve budeme hlasovat o jednom pozměňovacím návrhu. A pak o návrhu doporučení. Takže první hlasování pozměňovací návrhu. Eh, připravte si elektronické karty, všichni na místě. Pán Mel, my na vás počkáme. Jste připraveni? Budeme hlasovat jenom pozměňovacím návrhu. Otevírám hlasování. Končím hlasování. A tento návrh byl zamítnut. A teď budeme hlasovat o doporučení. A tím, to bude, kon, tím bude konec. Takže návrh e, doporučení dohody. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. My bychom tedy paní kolegyni pogratulovali, kdyby tady byla, takže vám děkuji.